učinit. Za prvé, účast na sedmém kohezním fóru. Regi Regi nás pozvala, vyzvala k tomu, abychom eh, nominovali dva poslance, kteří se budou účastnit tohoto fóra ohledně politiky soudržnosti. Bude to Jan Olbricht a Daniele Vjoty kteří jsou zpravodaji z hlediska eh, posledních zpráv ohledně politiky soudržnosti. A dále účast na konferenci na vysoké úrovni ohledně financování budoucnosti EU. My jsme o této problematice před chvílí hovořili. Bude to konference v parlamentu 6. června. Já jsem byl přizván na tuto konferenci jako předseda tohoto výboru a a budu se účastnit panelu optimalizace evropské reakce a využívání nejlepších možných nástrojů. Pokud do 6. června budete mít nějaké nápady v této souvislosti, tak budu rád, když je budu moci přednést 6. června na tomto panelu. Dále chci říct, že jsme poslali panu Ettingerovi odpověď z hlediska eh, jaksi zastupování našeho výboru z hlediska mm, svěřenských fondů a celé této galaxie, to znamená otázka Turecka a strategického výboru, který se zabývá těmito strategickými nástroji. Tento dopis bude spolu podepsán předsedou AFETu a eh, Badge. Dále výroční zpráva ohledně finančních aktivit Evropské finanční, eh, Evropské investiční banky, bude to Gadia Zabal, který bude toto zastřešovat jako permanentní zpravodaj. A dále, co se týče Evropské unie a vztahu k Irsku a dodatečních pravidel z hlediska nástrojů na podporu na eh, řešení otázek víz a ochrany hranic, tak tady jsme se rozhodli, že nebudeme mít zpravodaje. Dále jsme také potvrdili kalendář, který se týká zasedání našeho výboru roku 2018. Dále jsme hovořili o slyšení, která se týkají nástrojů financování 19. června. A lhůta pro schválení programu slyšení ohledně finančních nástrojů je 30. června koncem dne. Takže bylo by dobré, kdybyste zaslali sekretariátu vaše komentáře a také potvrdili nominaci expertů nebo případně nám navrhli další experty. Já jsem řekl, že zapomněl jsem upřesnit, že se jednalo o dohodu mezi EU a Islandem, takže děkuji, že jste to jistě správně pochopili a nikoli Irskem. Takže nyní zahájujeme Takže Nyní eh, postoupíme k, přistoupíme k hlasování. Sur le budget... Nejdříve rozpočet na roku 2017. Jens Geyer nežádal o nějaké převody prostředků? Ne, nemám žádné žádosti o převod prostředků, pane předsedo. Výborně. Pan Tano je tady, připojil se k námi, vy ho zastupujete? Máte slovo. To je pan Salek, který zastupuje pana Tananda. Um. Děkuji, pane předsedo, jménem pana Taranda. E, jsou tady dvě žádosti o převod. První od e, Evropského hospodářského sociálního výboru a žádají o převod 43 480 eur, aby mohli financovat eh, vytvoření nové softwaru pro nový překladatelský eh, eh, systém. A očekávají, že se zlepší systém zadávání překladů jak interně, tak externě. A ze strany zpravodaje není žádná námitka. Tady byl další převod. Máte otázku, pane Manka, k této věci? Voulez bien nous présenter le deuxième euh, Mohl byste prezentovat druhou žádost o převod? Ano, ještě je tady žádost od eh, účetního dvora, který žádá o změnu svého plánu eh, v oblasti pracovní síly a chtěli jeden AS T7 a jeden T8 na stála místa. Není také žádná námitka ze strany eh, zpravodaje. Děkuji. Jsou tady otázky, pane Maňko? Ne? Nejsou tady otázky, tak já chci jenom připomenout, že tyto dva převody, nejsou-li námitky, mohou být považovány za schválené. Nevidím námitky, Nejsou námitky, tak tedy je to schváleno. Panika Mo Holmajerová nemá žádnou žádost o převod a tím můžeme ukončit hlasování. Dávám tedy slovo Jans, Jens Gejerovi, který hovoří o návrhu opravného rozpočtu číslo 2 k souhrnému rozpočtu na rok 2017 zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Máme tady velký přebytek z roku 2016. Je to 6 miliard 404 milionů eur. A e, my jsme e, tady do toho vlastně také zahrnuli 4 e, miliardy prostředků, které nebyly využity v roce 2016. Pak jsou tady jaksi pokuty z penále, to je více než 3 miliardy eur. A dále tady máme jakousi korekturu vlastních prostředků, je to více než celých miliard. Také to souvisí vlastně s, s devalvací lib, Libris vůči euru. Tady je koincidence také s Brexitem. My jsme o tomto problému už několikrát na výboře e, diskutovali. Takže v každém případě komise může ušetřit peníze v jiných položkách, protože ty prostředky, které byly nebo budou muset být e, převedeny do Británie a zněly na euro a budou tam eh, převedeny na agenturu například, která je bankovní a dále také lékařská eh, agentura, tak tam budeme potřebovat méně eur právě z důvodu eh, kurzovních rozdílů. Ty kurzy se vyvinuly ve prospěch eura. Je to 170 milionů. Ty Prosím pěkně, nesmějte se, nebo se musím smát také. Takže máme tady neto částku eh, 1 miliarda 3 miliony. Eh, To souvisí právě s těmito eh, kurzovými rozdíly. Podívejme se také na nedostatečné plnění a využití. Je to 6 miliard 404 musím říct, že tento přebytek je mimořádně vysoký za rok 2016. Je to 1B okruh, kde došlo k nedostatečnému jaksi implementování. Eh, tady opravdu ty prognozy neproběhly tak, jak byly stanoveny. Já bych chtěl připomenout, že už jsme to jednou redukovali v rozpočtu a došlo k další redukci, takže to dostatečné neplnění souvisí s nesprávnými prognózami. My musíme z toho vyvodit důsledky na budoucí rozpočty. Na základě této zkušenosti eh, rada samozřejmě bude výrazně spochybňovat některé prognózy. Takže já myslím, že to podstatné už jsem řekl. Máme tady také částku 1 miliarda 367 milionů Eh, mm, tady se to týká rozdílů, které existují eh, mezi těmi vázanými příjmy a eh, týká se to samozřejmě toku těchto finančních prostředků mezi 27 členskými státy. Já v každém případě bych byl rád, kdyby bylo vhodné tyto přebytky zpětně převést do rozpočtu Evropské unie. Eh, oni se budou v podstatě vracet eh, členským státům, to znamená, že se ty příspěvky členských států sníží odpovídajícím způsobem právě z důvodu tohoto přebytku. Máme tady také mm, tuto částku, která tedy by měla být odečtena z těchto příspěvků členských států. Eh, kolegové jistě tyto informace znají. Já si myslím, že tento přebytek by neměl v budoucnosti sloužit k snižování příspěvku členských států, ale měl by zůstat v rozpočtu Evropské unie. 6 miliard, 6 miliard a půl. To je opravdu mimořádná částka, o které eh, diskutujeme v rámci trialogu. Eh, kdybychom eh, se rozhodli, že to zůstane v rozpočtu, tak bychom pak neměli tyto hádky a diskuse s radou. Je mi ale jasné, že zatím tedy Eh, tomu tak není a je nutné tento argument prezentovat. Pokud tyto peníze půjdou zpět, tak bych chtěl upozornit členské státy na to, že budeme potřebovat některé národní příspěvky, zvláště z hlediska svěřenských fondů a tudíž tyto úspory by eh, měly pomoci vyřešit eh, tyto požadavky. A na závěr, teď možná to je trošku zastaralý požadavek, který řeknu, ale chci říci, že eh, my očekáváme eh, takový rozpočet, který nám byl přislíben z hlediska těch dodatečných prostředků na eh, mládež v Evropské unii. Zatím ohledně toho těchto programů nemám žádnou informaci, ale Dozvěděl jsem se, že možná dnes nebo v blízké budoucnosti tyto částky budou prezentovány. Já si myslím, že bychom měli připomenout radě, že tady jde o to také, abychom se chovali mm, vhodně z hlediska obchodu nebo biznisu. Musíme samozřejmě se rozhodnout, zda budeme tedy přijímat tento rozpočet z hlediska 2017, z hlediska skloubení těch jednotlivých prostředků. Víte, že 8. června Spojené království se Eh, jak si vyjádří k tomu, zda bude schopno nebo nebude přijmout eh, tento návrh. Již na dvou úrovních se nepodařilo dospět k jednotě eh, názoru. Takže samozřejmě je to určité rukojmí, které tady je praktikováno z hlediska britské vlády. A pokud tedy eh, oni budou takto eh, vysvětlovat své stanovisko až po britských, vláda, eh, britských volbách. Eh, bude to jistě velmi složité. Já si myslím, že musíme tady tlačit na radu, aby dosáhla jednoty nebo minimálně tedy eh, jaksi schody bez účasti Velké Británie tak aby eh, členské státy zůstaly jaksi také konkurenceschopné. Děkuji, pane hlavní zpravodaji. Vaše připomínky jsou takovým poplachem z hlediska prostředků na platby, protože došlo již k snížení prostředků na platby v rámci 7 miliard 404 milionů, takže celkem to bude 12 miliard neplnění, eh, nevyužití těchto prostředků, pokud to porovnáme s prognozami. Tak to je neuspokojivé. Co to znamená? Znamená to, že státy se eh, neúčastní. Je tady tedy tato skutečnost, ke které by nám měla komise poskytnout informace. Chcete nám k tomu něco ještě říci? ohledně těchto otázek eh, hlavního zpravodaje? Um, thank you, chair. Uh, no. Děkuji, pane předsedo. Ne, já myslím, že pan Gajer velice dobře schrnul obsah eh, tohoto návrhu opravného rozpočtu. Jak víte, je to podle článku 18 finančního nařízení a článek 18 také předepisuje, mimochodem, že takový opravný rozpočet musí být výlučně e, věnován e, předchozímu roku. Jak řekl pan Gajer, jsou tady tři hlavní body. E, je tady velký přebytek podle plnění je to prakticky 5 milionů, tři čtvrtiny celku. A je tady negativní dopad 1,5 miliardy, pokud je, na vlastní, pokud je o vlastní zdroje to tady pan Gajer vysvětlil. Je to otázka eh, devalvace britské libry a následně, tedy poté, co došlo k eh, referendu eh, loni koncem června, jak víte, příspěvky jednotlivých členských států jsou stanoveny v jejich měně. Eh, ty se platí eh, na účet rozpočtu a pak eh, jsou převedeny na eura. Takže samozřejmě, když směný kurz příslušné měny, v našem případě britské libry, tedy se změní, oslabí libra, pak to má samozřejmě dopad a to 1,5 miliardy. Na té plusové části zase máme 3,5 miliard eh, eur za eh, pokuty, eh, které nebylo ještě možné vložit do předchozího opravného rozpočtu. Pokud jde o 4,1 miliard, také to je v pořádku. Myslím, že pan Ettinger, náš komisář, podrobně to vysvětlil během meziinstitucionálního jednání v březnu o platbách a vysvětlil důvody. To se hlavně týkalo eh, okruhu 1b. A také správně bylo dodáno, že to je k těm 7,3 miliardám eh, snížení eh, plateb, které již začátkem roku opravného eh, rozpočtu číslo 4 z loňského roku, to již bylo zohledněno. Takže je tady zhruba 12 miliard eh, za rok 2016. Prakticky výlučně se to týká nedostatečného plnění v oblasti soudržnosti eh, v okruhu 1b a komise samozřejmě z toho vyvozuje závěry a poučení, jak také vysvětlil náš komisař v březnu tady u vás, že ehm, činíme opatření, abychom pomohli ehm, členským státům, aby co nejrychleji prováděli program a aby jmenovali potřebné orgány, aby bylo jisté, že začnou ty toky peněz proudit. Také jsme se poučili, eh, pokud jde o závazky, které budeme požadovat na rok 2018. Komisař Ottinger o tom tady bude hovořit zítra. A také si uvědomujeme, že je zapotřebí velmi opatrně sledovat letošní rok 2017. Jak víte, členské státy předloží své aktualizované výhledy na provádění soudržnosti eh, pro tento rok v červenci. A to bude okamžik, kdy komise eh, to vezme v potaz a eh, podle toho, co, k čemu došlo loňském roce, tak e, bude připravena reagovat také na letošní rok. Já doufám, že tomu tak letošním roce nebude a že členské státy budou schopny plnit vše podle rozpočtu během tohoto roku. Ale to se dozvíme až v červenci. Pan Gajer se také ptá, kdy komise předloží návrh pro iniciativu zaměstnanost mladých. Komise zítra schválí e, také opravný rozpočet číslo 3, který navrhne 500 e, milionů právě pro tuto iniciativu, tak jak to již bylo ostatně radou i parlamentem schváleno v listopadu loňského roku. Děkuji vám, pane předsedo. No, to jenom v podstatě vyjadřuje to předchozí roz, eh, rozhodnutí eh, 500 milionů. Pan Děkuji, předsedo. Já bych chtěl říct, že stoprocentně souhlasím se zprávou pana Gajera. Ale chtěl bych poznamenat dvě věci. Ostatně pan Gajer o tom mluvil je velmi zvláštní, že co se týče příspěvku členských států, já nevím, kdy to budeme a jak měnit, tak eh, v podstatě se to konvertuje v euro. To znamená, vypočítává se to v národní měně a pak se to konvertuje. A pokud tam dojde eh, k jaksi revalvaci, tak eh, je tam nedostatek pro EU. A naopak, když je devalvace, tak je to zase výhoda. Je tady Eh, spíše riziko, že to bude devalvovat, než eh, revalvovat. V každém případě by bylo dobré vyhnout se té dvojznačnosti a říci, že by to měli platit v eurech bez ohledu na národní měnu. Kdybych byl vyjednavačem za Evropskou unii, tak myslím, že toto řešení bych měl jako cíl. Protože nechápu, proč nyní se na ty ostatní členské státy přenáší ta cena změny parity vůči Libře, a přitom je to výsledek jednostraného rozhodnutí. To znamená, že k tomu vyjednávání při Brexitu bychom k tomu mohli v podstatě přidat tuto ztrátu. Ne, smyslem této argumentace je změnit tuto metodiku výpočtu a vyhnout se těm problémům eh, z hlediska států, které ještě nemají euro. Pravdou je, že v těch částkách těch nevyužitých prostředků z hlediska plateb je ekonomický vliv, ale je tam i strukturální dopad. Já to stále opakuji, protože ve stejnou dobu máme víceletý finanční rámec a zároveň nové legislativní akty pro používání těchto prostředků. A vždy nezbytně tam dojde k spoždění mezi tím okamžikem, kdy se Eh, zavazujeme a okamžikem, kdy se platí. Takže i když ta částka může být různá, vždycky ten první rok víceletého finančního rámce máme nedostatečné využívání těch prostředků na platby. To je strukturální záležitost. Kdybyste měl opačný příklad, tak mi ho dejte, já jsem ho nezaznamenal. A jakmile překonáme půlku toho období víceletého finančního rámce, tak ty faktury dorazí a pak se navyšují tyto prostředky na platbu a pak musíme bojovat eh, s radou, abychom dostali další prostředky, abychom se vyhnuli neuhrazeným fakturám z minulého období. Pan Gajer to řekl v bodě 5 a s tím naprosto souhlasím. Kdyby v rámci budoucího vyjednávání ohledně finančních pravidel měli klauzuly, která by řekla, že pokud Zůstaneme v rámci těch částek, které byly stanoveny víceletým finančním rámcem u plateb a pokud nejsou dostatečně využity, tak aby ty přebytky byly převedeny do rezervy na platby. Tady se musí najít určitý mechanismus, tak abychom pak eh, tady nepostupovali jako žebráci na závěr této eh, doby nebo tohoto období. A nyní v současnosti konstatujeme, že tyto prostředky nebyly využity, takže je to strukturální záležitost a tudíž musíme najít strukturální řešení. My nebudeme požadovat na státek, aby platili více. To, co jim nyní vrátíme, tak to na nich zase budeme eh, požadovat, až se ty prostředky na platby zvýší. Takže to opravdu není eh, koherentní. V bodě 5 pan Gajer o tom hovořil eh, jako o problému, o kterém se musíme zmínit, až budeme připravovat vyjednávání ohledně budoucího víceletého finančního rámce. Nebudu špatně hovořit o Britech, já myslím, že pan Gajer už o tom hovořil dostatečně a já s ním souhlasím. Děkuji, pan Olbricht. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom dodat, že to byl návrh revize. My jsme navrhli, aby ten přebytek zůstal v rozpočtu. To bylo odmítnuto, hned první dny to bylo odmítnuto. Já myslím, že se s tím musíme vrátit a musíme o tom diskutovat. Jinak se ocitneme ve stejné situaci v budoucích letech. Já nevím, jaké jsou tady prognózy pro N plus 3 protože máme 2014, 2015, 2016, 2017 a jaké jsou prognózy ohledně finančních prostředků a závazků na konci roku 2017. Samozřejmě první roky je to obtížné. Já myslím, že i toto hledisko je důležité. Pokud ta implementace tak eh, poklesla, tak tady budeme mít problémy z hlediska diskuse ohledně budoucí politiky soudržnosti. A co se týče té připomínky, která se týká toho, jak to převést do rezervy na platby, to je důležitá otázka. A pak se musíme zaměřit také na závazky, samozřejmě. Žádné další dotazy? Máme analýzu podle jednotlivých zemí ohledně spotřeby těch eh, prostředků na platby? Protože tady může se objevit ten fenomén eh, z hlediska jaksi přijetí nových programů. Ale z hlediska celkového finančního eh, jaksi, mm, kontextu můžeme konstatovat, že jsou tady některé země, které mají rozpočtové potíže a mohou být v pokušení nevyužít tyto prostředky, protože to nikdy neodpovídá 100% příspěvků do Evropy. Bylo mi také řečeno, že evropská pomoc vlastně generuje nové závazky a že evropské fondy jako sociální fond vlastně aktivují veřejné peníze ve chvíli, kdy je nutné mít pod kontrolou tyto peníze. Takže já si kladu tuto otázku a byl bych rád, kdyby komise nám to vysvětlila. V roce 2014 a 2015 jsme měli částky, které nebyly využity ale nyní jsme, jsme v roce 2017 a ten problém se jaksi rozšiřuje, takže je tady hlubší záležitost. Podle mého názoru některé státy se vzdají možnosti využití těchto programů, protože tam je určitý, určitý rozdíl, který se pak projevuje na úrovni státního rozpočtu, veřejných finančních prostředků. Takže přidám slovo našemu hlavnímu zpravodaji, aby uzavřel tuto diskusi ohledně opravného rozpočtu číslo dvě. Je to v podstatě eh, rozpočet, který zahrnuje přebytek do rozpočtového roku na rok 2017. Mohli bychom získat odpověď komise ohledně těch dvou připomínek? No, děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o to, co řekl pan Depré. Ano, samozřejmě, teoreticky by bylo možné, aby země to měly v národní měně. Ale tady prostě současné předpisy týkající se vlastních zdrojů to neumožňují. Je to tedy do budouc, na budoucí e, finanční rámec to možné je, ale není to možné nyní. A pokud jde o nedostatečné provádění plateb v oblasti soudržnosti, já musím říct si, ano, je to velký problém. Díky tomu, že v současné době je teď nový nástroj, eh, což je od roku 2014 tato marže pro platby, tak eh, pro budoucí roky vlastně ten, eh, tu, eh, ten, ten obnos dostáváme do eh, plateb. Vytváříme dodatečnou marži, která umožní platit ty sumy, které nebyly dostatečně naplněny v předchozích letech. Já myslím, že to je totež, jako kdybychom ty peníze dostali zpět do rozpočtu. Funguje to trošku jinak, ale jak řekl pan Olbricht, momentálně to zcela odmítá rada ale alespoň eh, to eh, zmírňuje dopady tohoto nedostatečného provádění, protože budeme mít určitý strop, který umožní ty platby provést eh, v roce 2019 mm, a 2020. Pokud jde o to, co řekl pan Olbricht. Teď ještě nevíme v komisi, Začneme tedy tím uzavíráním programu 2007 eh, až 2013, protože to je vlastně absolutorium eh, tohoto programu. A pak, až to bude uzavřeno, tak budeme mít také i tyto obnosy. Zatím tomu tak ještě není. A konečně otázka pana eh, předsedy. Eh, analýza země po zemi, pokud jde o to nedostatečné plnění. Eh, existuje to eh, v tom reportingu, který poskytuje komise na základě údajů za každé čtvrtletí. A tam je celá řada grafů, tabulek, které ukazují Eh, stav plnění starých programů, nových programů, země po zemi, je tam prostě i ten žebříček a vidíme procenta, eh, která byla již realizována u jednotlivých programů a zcela jasně tam vidíme, eh, které země mají určité spoždění, které země mají zase naopak, řekněme, určitý náskok. Děkuji. No, děkuji. Čili ta tabulka byla zveřejněna, myslím, koncem března. Ano. Máme? V sekretariáte? Ptám se, máme? Ji? E, děkuji. Takže, pane generální zpravodaji. Ja, vielen Dank für die děkuji za tyto komentáře. Mm, co se týče postupu, já v podstatě s tím e, souhlasím. Jsou tady jenom rozdíly z intenzity ohledně těch analýz příčin. Eh, Žera často používá, že je to systém jojo, teď se to roluje trošku pomalej, pokud to porovnáme s tím tokem peněz a porovnáme to s těmi předchozími obdobími. Tam by měla být ta stoupající eh, křivka výrazněji a ta se zatím nekoná. Buď se to všechno tak trošku eh, jak si protahuje na N plus 3, ale Minimálně v mojí frakci eh, konstatujeme, že některé eh, členské státy eh, požadují, aby ty kalkulace a ty výsledky jaksi byly mm, realizovány dříve. Jistě, my musíme tedy pracovat na tom, aby byly čerpány tyto prostředky v těch jednotlivých členských státech, aby došlo k tomuto zafinancování a já si dělám velké starosti ohledně budoucnosti politiky soudržnosti. To znamená, počínaje rokem 2020. Pokud ty platby budou probíhat tímto způsobem, tak se můžeme ocitnout v situaci, kdy minimálně v neto plát, platebních zemích nastane diskuse ohledně politiky soudržnosti, protože pokud ty peníze nebudou čerpány, tak se z toho budou vyvozovat určité eh, důsledky a my nesmíme dopustit tuto argumentaci. Eh, pokud mám přehled ohledně těch zemí, které jsou netopláci, já také pocházím z takové země, tak eh, zatím se to nekoná, ale musíme počínat, počítat s tím, že k tomu může dojít. Takže budu rád, pokud kolegové tedy mě takto vlastně podpoří v rámci svých pozměňovacích návrhů. Máme ještě dva dny eh, čas, 31. to je deadline pro podání pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane generální zpravodaji, děkuji komisi Děkuji vám kolegům, kteří vystoupili v rámci této výměny názorů. Pozměňovací návrhy by měly být předány do 13 hodin ve středu 31. tohoto měsíce. Hlasovat na komisi 19. nebo 20. června budeme. Eh, pardon, hlasovat na výboru budeme hlasovat 19. nebo 20. června. Takže NOR číslo 3 ten zatím očekáváme, tento návrh opravného rozpočtu číslo 3. Budeme o něm hovořit, až nám komise předá obsah tohoto návrhu opravného rozpočtu číslo 3. Ještě vás chci informovat, že jsme chtěli mít mimořádné zasedání 28. června odpoledne. Komisař Oettinger nám při té příležitosti bude prezentovat určité úvahy ohledně financování budoucnosti Evropské unie. Možná, že nám jaksi vysvětlí také nové kompetence Evropské unie, která bude prožívat jistě nové vzepětí. V každém případě toho 28. června to bude významný okamžik pro výbor rozpočtu. V rámci bodu různé. Žádá někdo o slovo? Není tomu tak? Přesto, t- že je tady ještě velký počet poslanců v této pozdní hodině. Takže dovolím si přerušit naše jednání a opětovně zahájíme naši práci zítra, zítra v 9.15. Bude to velice důležitý okamžik. Budeme hlasovat o návrhu opravného rozpočtu finančních pravidel a omnibusu. Bude to trvat hodinu 45 minut. Ještě pro ty, kteří se hodlali účastnit pracovního zasedání ohledně rozpočtu Evropské unie, tak eh, těm bych chtěl sdílit, že, sdělit, že z důvodu nedostatku účastníků eh, tato schůzka bude odložena. Děkuji těm z vám, kteří eh, sem přicestovali na toto zasedání. Děkuji našim spolupracovníkům Děkuji jim za jejich eh, vynikající příspěvky, za jejich expertízu a za její ochotu. A co se týče té expertízy, tak bych byla rád, kdybychom víc, jak si diskutovali také o otázkách Brexitu. Všechny údaje jsou na úrovni komise a my nemáme k tomu nic, což je politování hodná záležitost.